letství. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko, za takto, takovéto zhrnutí. Tím končíme rozpravu k tomuto tématu. Hlasovat se bude dnes. No a dostáváme se ke hlasování.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 Kolegové, myslím, že můžeme začít. Já vám děkuji předem za to, že se posadíte. Ano, ještě ti, kteří jsou tady v uličkách. Dobře, začneme se zprávou paní Reda, to je Evropské centrum Eh, pro kompetence pro kom- kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center a budeme hlasovat nejprve o návrzích příslušného výboru. Jde o hlasování Amblok. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dále budeme hlasovat o návrhu 11 ve dvou částech. První část, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Přijata. Druhá část, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Přijata. Návrh 25, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 48, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 62 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Návrh 159, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 160 pro? proti, zdržel se. Přijaté. Návrh 161 pro. Ve dvou částech. kde pro? kde proti? to se zdržel? Přijata. Druhá část. kde pro? kde proti? to se zdržel? Přijata. Návrh 168. kde je pro? Proti? to se zdržel? Přijat. Návrh 183 ve dvou částech. První část. kde je pro? Proti? to se zdržel? Přijata. Druhá část. kde je pro? kde proti? to se zdržel? nyní přejdeme k hlasování o návrhu 186, jmenovité hlasování, za hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování, zamítnut. A tudíž teď eh, přejdeme to do od, další odpada. Ne, ne, ne, omlouvám se. Musíme hlasovat o 184 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata. Nyní jmenovitě, aha, prověříme, prověříme druhou část. 184 zájem hlasování. Končím hlasování. Zamítnut, omlouvám se, jmenovitě 187D, za hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu 100, 100, pardon, 89 pro, proti, zdržel se přijat. 185 vedou částek, první část, kde pro, to je proti, to se zdržel. Přijata, druhá část, je pro. Aha, prověříme první část 185, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato drtivou většinou. Druhá část, kdo je pro? Proti? zdržel se. Prověříme. Prověříme druhou část 185. Končím hlasování. Zamítnuta. A nyní přejdeme k hlasování o 120. První část. Tak kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijatá druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? se zdržel? Přijata. A nyní hlasujeme o, 100, o 188, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout, jmenovitě 181 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. A nyní hlasujeme o 182, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Prověříme za hlasování o 182. Končím hlasování. Zamítnuto jmenovitě hlasujeme o návrhu. Zahy hlasování. Končím hlasování. Přijato. Paní Reda, má, chcete slovo, máte ho. Derrière Vzadu. Voilà. Ça y est, ça, ça fonctionne devant vous, Madame Reda. Ah, před vámi, před vámi funguje. Děkuji, paní předsedkyně. Kolegové, v souladu s pravidlem 59 se obracím na sněmovnu, aby byla tato záležitost vrácena výboru, aby mohla být započata interinstitucionální vyjednávání. Budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, takže otázka je postoupena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálního jednání. Nyní zpráva paní Den Monte, což je změna řízení s ohledem na vystoupení Spojeného království. Ehm, jde o jmenovité hlasování o návrhu číslo 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato ehm, takže takže tímto je uzavřeno první čtení v parlamentu. A nyní budeme hlasovat o zprávě paní Deli, což je změna nařízení Unie s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie. Zpráv, je, to, eh, je to návrh 25, jmenovitě hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Tím jsme uzavřeli první čtení parlamentu. A nyní přejdeme ke zprávě paní Meissner. Jde o přístavní zařízení pro příjem odpadu z lodí. Paní Meissner, chcete slovo? Lizí. Jetzt scheint es zu funktionieren. Tak konečně to funguje. Ano, milí kolegové, já pouze chci stručně uvést, oč jde, zde jde. Budeme hlasovat, aby se od eh, nynějška zlepšilo zacházení s odpadem v přístavech. Už se okamžitě zakazuje vyhazování odpadu do moře a mm, poplatky v mm, přístavech budou využívány i k hospodaření s odpady. To zlepší naše oceány a zároveň to zlepší i e, blaho ryb. Tam už se nemusí, bude platit například za e, čištění oceánu. Já děkuji všem a doufám, že nejen ti, kteří se mnou spolupracovali, se mnou budou souhlasit. On va voir ça tout de suite avec... Dobře, hned uvidíme návrh 117 a hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Ano, skutečně přijato. A tím jsme uzavřeli první čtení v parlamentu. A nyní přejdeme k hlasování o zprávě pana Selimoviče, prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat v celní unii. A návrh 7 jmenovitě, zahy hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní návrh 8, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. Návrh 9, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato, což znamená, že skončilo první čtení parlamentu. A nyní přejdeme hned ke zprávě paní Kaufmann, potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a hlasujeme o návrhu 79 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. První čtení parlamentu je tímto uzavřeno. Nyní přejdeme k hlasování o námice podle článku 106 jednacího řádu. Maximální limity rezidují pro některé látky, včetně klothyanidinu. Jde o jmenovité hlasování, zahajování. hlasování. Je třeba kvalifikované většiny, milí kolegové. Končím hlasování. Přijato. Paní Tyson, myslím, si přeje slovo. Yes, now it is. Ano, děkuji vám. Vážení kolegové, já beru na vědomí, že Evropský parlament eh, schválil toto usnesení a dovoluji si potvrdit, že návrh nařízení komise eh, je v souladu s tím, co už se eh, kde si rada dohodla v roce 98 a rovněž 396 z roku 2005 nařízením a proto to spadá do eh, přenesené pravomoci na komisi se zabývat aktualizací tohoto nařízení. Rovněž stálý výbor se příznivně vyjádřil o návrhu toho právního aktu a rada se už rozhodla nebýt proti. Je mi líto, že Evropský parlament tento krok zamítl. Tam se zakládáme na vědeckém vyhodnocení Evropského úřadu pro potraviny, protože tím podminováváme svůj zaběhlý přístup, který se zakládá na vědeckých poznacích, takže to jsem zde chtěla jménem komise prohlásit. Děkuji. Mhm. Nyní budeme hlasovat o námitce podle článku 106 geneticky modifikovaná kukuřice 4114. Jde o jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní přijdeme k hlasování o námitce podle článku 106 geneticky modifikovaná kukuřice. MON 87411, jde o jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Námitka je přijata. Přejdeme k třetí námitce podle článku 106 geneticky modifikovaná kukuřice BT11 MIR 1162 1507 g 21 a hlasujeme jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Námitka je přijata a nakonec je námitka podle článku 106. Účinné látky včetně tiaklopridu. Jde o jmenovité hlasování, zahy hlasování. Končím hlasování. Přijato. Rovněž námitka byla přijata. A nyní přejdeme k hlasování o zprávě paní Piry, zpráva o Turecku za rok 2018. Začneme návrhem číslo 16, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Mm, nebylo mi to jasné, omlouvám se. Prověříme elektronicky. Návrh 5. Končím hlasování. Zamítnut. A nyní předem hlasování o odstavci 9, původní text ve třech částech. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Nyní budeme hlasovat o návrhu 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? přijat. Hlasujeme o odstavci 12, původní text ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata. Nyní budeme hlasovat o návrhu 2 a 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijaty. Hlasujeme o návrhu 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Nebylo mi to jasné. Prověříme elektronicky. Hlasujeme o návrhu 6 za hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní hlasujeme o sedmičce. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. E, původní text odstavce 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. Odstavec 21, návrh 17 ve čtyřech částech jmenovitě. U každé části začneme první části za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Druhá část za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta třetí část za hlasování. Končím hlasování. Zamítnutá čtvrtá část za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Hlasujeme tedy o návrhu 3, rovněž jmenovitě zahy hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já se omluvám, ale Eh, nejsem schopná to uhodnout, takže hlasujeme o osmičce elektronicky. Končí masování Zamítnut. A přejdeme k návrhu 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Hlasujeme o původním textu odstavce 21 jmenovitě první část. za hlasování. Končím hlasování. Přijata. Druhá část jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Přijata. Třetí část jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Přijata. Nyní přejdeme k hlasování o návrhu 1 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, se zdržel. Zamítnuta druhá část, kdo je pro. Druhá část odpadá. Aha. Omlouvám se, nyní návrh 4. Zahajuji Kde, pardon, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnut. Ne, prověříme. Prověříme návrh 4. Končím hlasování. Zamítnut o 10 hlasů. Zvedejte prosím ruce aby to bylo přesné. Nyní hlasujeme o návrhu 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Původní text ve třech částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Třetí část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže třetí část, hlasujeme elektronicky o třetí části. Končím hlasování. Zamítnuta. Hlasujeme o návrhu 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel? Prověříme. Hlasujeme o, 10, o desíce. Končím hlasování. Zamítnut. Tudíž teď hlasujeme o původním textu jmenovitě. Zahajím hlasování. Končím hlasování. Přijat. Nyní hlasujeme o návrhu 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Nyní o původním textu jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Nyní hlasujeme o návrhu 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 13D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Jmenovitě 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o 15. Jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o původním textu ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, se zdržel. Přijata druhá část, jmenovitě za hlasování.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 Přijato. Nyní hlasujeme o <clears throat> celém návrhu usnesení jmenovitě. <clears throat> Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Paní Piry. Vous avez demandé la parole. Žádala jste o slovo a máte ho. Colleagues. Vážení kolegové, já vám velice děkuji za to, že vysíláme signi- silný signál radě o pozastavení eh, tohoto kodexu eh, s Tureckem a také pro, ve prospěch posílení demokracie v Turecku. To byla poslední zpráva za těchto uplynulých pět let a chtěla bych poděkovat všem stínovým zpravodajům za to, že jsme ji dovedli do úspěšného konce. Děkuji. Děkuji a nyní budeme hlasovat o zprávě pana Van den Kedendelere, Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik, roční analýza růstu na rok 2019. Eh, hlasujeme o návrhu 18, jmenovitě za hlasování, návrh 18. Končím hlasování. Zamítnut eh, nyní 19, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. ten Návrh 20 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 21 jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto jmenovitě o 22 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jmenovitě hlasujeme o 23 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto jmenovitě o návrhu 24 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Jmenovitě o návrhu 26, pardon, 25, za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 26, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování zamítnout, Nyní eh, návrh jedna, kdo je pro, zvednutím ruky, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnout, Jmenovitě o návrhu 2. Prověříme si jedničku, pokud chcete. Samozřejmě za hlasování. Návrh 1. Končím hlasování. zamítnout. Hlasujeme o návrhu 2, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Jmenovitě o návrhu 9 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu 11, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o návrhu 12, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jmenovitě o návrhu 4, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout jmenovitě o návrhu 5 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jmenovitě o návrhu 6 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto jmenovitě o návrhu 7 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 8, kdo je pro? Jde proti. Kdo se zdržel? Zamítnut. Jmenovitě o návrhu 13. Zahy hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní hlasujeme o návrhu 3. Zahajuji hlasování, jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Jmenovitě o návrhu 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuté. Jmenovitě o návrhu 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jmenovitě o návrhu 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Jmenovitě o návrhu 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto jmenovitě o návrhu 10, za hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Jmenovitě hlasujeme o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní přejdeme k poslední zprávě, a to je zpráva paní Harkin, Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik, hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze rok 2019. Od, návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prověříme první hlasování, abychom neudělali chybu. Zaju hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme o původním textu. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuta, myslím, ale můžeme prověřit. Dobře, budeme hlasovat o třetí části elektronicky. Třetí část. Končím hlasování zamítnuta. Původní text odstavce 10. Kdo je pro? Jde proti. To se zdržel? Přijata, přijato. Návrh 1. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Jmenovitě o návrhu 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Hmm, nyní budeme hlasovat o původním textu. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. První, druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? <clears throat> Zamítnuta, myslím. Ale prověříme. Prověříme druhou část původního textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnuta. Nyní budeme hlasovat jmenovitě o návrhu 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. <clears throat> Přijato. Nyní budeme hlasovat o původním odstavci odstavce 26. Kdo je pro? První část, kdo se zdržel, proti, kdo se zdržel. Přijata druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Není to jisté, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Nyní budeme hlasovat o odstavci 32 původní text. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel. <clears throat> Tady také, to je docela těsné. Omlouvám se, prověříme původní text odstavce 32 za hlasování. Neboť. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat jmenovitě o návrhu 3 první část. Kdo je první část jmenovitě? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta druhá část jmenovitě také. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. nyní přejdeme k hlasování o původním textu, jmenovitě dvě části. První část se hlasování. Končím hlasování. Přijatá druhá část, jmenovitě rovněž zahajuji hlasování. Končím. Přijata. Nyní budeme hlasovat o původním textu odstavce 41 ve třech částech. První část, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Přijata druhá část, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Není to jisté, prověříme druhou část za hlasování. Končím hlasování. Přijata. Třetí část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuta. Návrh čtyři, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Původní text odstavce 45, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuta. Úvodní ustanovení G, první část, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Přijatá. Druhá část, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Zamítnutá třetí část, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Zamítnuta. Prověříme. Prověříme. Zahaj hlasování o třetí části. Končím hlasování. Zamítnuta. Hlasujeme o návrhu 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Jmenovitě budeme hlasovat o jmenovitě o celém usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování přijato, takže tím jsme uzavřeli etapu hlasování dnešního odpoledne, milí kolegové.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 Já se obracím na všechny, kteří si vedou soukromé diskuse, aby se přesunuli mimo tento zasedací sál, protože my tady budeme pokračovat. Seuraavaksi esityslistalla on ehm, De Langen ja Guattierin mietintö na pořadu jednání máme zprávu Delaně Gualtieri, které se týká minimálního krytí ztrát u nespojivých expozic. Nejdříve dostanou slovo zpravodajové a paní Delange jako první. Máte čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně já se pokusím maximálně vynasnažit eh, i s tím ruchem tady ve sněmovně. Co je tady důležité, vážení kolegové, aby se nám podařilo dosáhnout dohody, paní de Lange bude nyní hovořit k tématu a všichni ostatní prosím, ať pokračují s diskuzemi mimo zasedací místnost. Takže, jak jsem říkala, paní předsedkyně, je důležité, abychom dosáhli dohody ohledně tak citlivého téma z politického hlediska. Je to důležitá zpráva, protože umožňuje stabilitu našeho finančního bankovního systému. To jsou sektory, které jsou stále citlivé. V Evropské unii máme banky, a možná vás to překvapí, které mají 820 miliard a jsou ve špatné situaci. A to díky právě těm nespláceným úvěrům, což může vytvářet nestabilitu na finančním trhu. No a Tyto nesplácené úvěry pak postihují jaksi eh, rozvahu bank. To je velký problém, ale je to také citlivé téma, protože těch 820 miliard se stává ve směs z hypoték, z přidělených úvěrů podnikům, zemědělcům, lidem, kteří tedy požádali o půjčky a jak si neobdrželi příliš informací o tom, co taková hypotéka znamená. A to nejsou abstraktní záležitosti, jsou to úvěry podnikům nebo třeba hypotéku na nějakou nemovitost, na dům či byt. Takže musíme být ambiciozní v tomto tématu, ale také zodpovědní. No a myslím si, že v této zprávě se nám to podařilo. Takže co uděláme? Když v minulosti Evropská centrální banka musela zodpovědně eh, převzít, převzít zodpovědnost, když eh, docházelo k těmto nevýkonným expozicím, tak nyní přicházejí na řadu jednotlivé banky s tou povinností pokrytí. No a to je povinnost stoprocentního krytí u těch nevýkonných expozic pro období 3, 6 a 9 let pro určité kategorie pro ty takzvané nevýkonné expozice, které se zakládají na nemovitém kolaterálu. A pak jsou tu možnosti také, aby banka převzala určitou zodpovědnost, která může pak přecházet urychleným postupem. A já chápu, že pro některé banky to může být více než bolestivé. Měli bychom, tedy my jsme přistoupili k bolestným rozhodnutím, ale myslím si, že je to zapotřebí. Ale čeho lituji, že tato legislativa se bude uplatňovat vlastně pro budoucí úvěry, zatímco některé země bohužel jsou zatíženy obrovskou mírou těchto nevýkonných expozic a takto se jich nezbaví. Myslím si, že by to mělo být doplněno nějakou směrnici, která by právě pojednávala o, o těchto nesplácených úvěrech a nevýkonných expozicích z minulosti. Stínoví zpravodajové a, a já tedy nyní očekáváme, že tento legislativní text bude schválen i do konce tohoto mandátu a že vstoupí v platnost do konce tohoto roku. Je to jediné pro tak citlivé téma, za což můžeme být opravdu hrdí. Myslím si, že tímto jsme tedy opravdu zareagovali dobře na tuto velkou výzvu. Já chci všem spolupracovníkům poděkovat a také komisi a předsednictví rakouskému i rumunskému. Ano, uznávám, je to velice technické téma, ale také velice důležité.

Eh, řešit a snížit riziko pro evropské bankovnictví. Je dobré si také připomenout, že hlavní příčina vysokého objemu těchto expozic byla ekonomická recese, která byla velice hluboká, zasáhla řadu členských států kvůli finanční krizi. A potom se k tomu přidaly negativní dopady politik škrtů v rozpočtech a některé členské státy a je pravda, že mm, i v podstatě mm, tam, jak si kromě této příčiny, tak ještě nepříliš transparentně či opatrně přistupovali k těmto expozicím, k těmto aktivům. A proto mm, již byla přijata celá řada opatření, tedy na úrovni národní i evropské. A toto teď produkuje uh, to, že se zastavila, zastavil mm, objem nebo snížil se objem těchto expozic. A já chci poděkovat kolegyni Esther de Lange za vynikající spolupráci, která eh, rekordním časem nám umožnila uzavřít mm, toto citlivé legislativní Mm, eh, mm, tuto legislativní proceduru a bylo možné takto vlastně i zavést, eh, otáz, eh, zavést prevenci a potom řešit ty již problematické expozice a potom i jsme byli schopni vlastně tak se vyhnout nebo zrušit ty negativní pobídky, které existovaly a které v podstatě mm, Eh, jak si vedli eh, k tomu, že eh, ti, že začalo se hromadně prodávat za nízkou cenu, což mělo velký dopad na tyto expozice. Takže čeho jsme dosáhli s radou. My jsme se rozhodli, že budeme aplikovat obezřetnostní backstop pouze na nové, eh, nové tedy pohledávky vyplývající z nových úvěrů a půjček, takže to jsme chtěli prosadit v radě, což je logické, protože zde je třeba, abychom měli dostatečnou dobu, abychom se mohli přizpůsobit novým normám v oblasti účtování, účetnictví či v oblasti obezřetnostní a potom i je třeba, aby i mm, toto mm, mohly banky eh, zcela dobře vstřebat ve svých, eh, ve svých bilancích, ve svých tedy rozvahách. A mm, vlastně tady vždycky je určité období dvou až tři let, kdy eh, mohou tedy začít tedy Eh, mm, mm, mm, eh, získávat eh, profit nebo výhody z těch tedy položek um, rezerv, které se vytvořily a zde je třeba zabránit i těm perverzním negativním pobítkám, které existovaly, které v podstatě i Eh, urychlili to, že mm, se eh, likvidovaly různé podniky jenom kvůli tomu, že jinak by byly, které by byly solventní, ale nemohly eh, zaplatit své tedy dluhy a to především postihlo malé střední podniky, což mělo negativní dopad i na zaměstnanost. A v poslední řadě bych chtěl zmínit i další věc, kterou jsme zavedli, to znamená obezřetnostní řešení, které bude příznivější pro hm, ty hm, pohledávky, které si opatřují na sekundárním trhu různé úvěrové instituce. A zde zatím došlo k takové nespravedlivé penalizaci těchto různých operátorů. A to znamenalo vysoké náklady pro malé střední podniky, pro malé dlužníky eh, a další subjekty. Takže závěrem jde o vyvážený návrh, který nám pomůže v podstatě udělat další významný krok vpřed, abychom řešili rizika v bankovnictví a vyhnuli se zároveň negativním důsledkům, které to mělo na reálnou ekonomiku a spotřebitele. A z tohoto důvodu eh, vás vyzýváme, abyste tento návrh podpořili. Děkuji. Kiitokset kolega Gualtierille. Ja nyt sitten... Děkuji kolegovi Gualtierimu. Nyní dostává slovo pan místo předseda komise, pan Dombrovský. Paní předsedkyně, vážení spolupracovníci, paní Delange, pane Gualtieri, vážení poslanci, já bych v první řadě chtěl poděkovat vám za to, že jste se chopili tohoto tématu od začátku, již v červenci loňského roku, a to s velkou mírou angažovanosti. Vysloužilo si to politické eh, dohody. Ostatně to se potvrdí na zítřejším hlasování. My jsme se snažili v uplynulých desíti let snižovat rizika a posílit odolnost našich bankovství. S tím našich bank s tím nařízením o týkající se obezřetnostního pojištění by se měla tato situace posílit. Nevýkonné expozice postihují rozvahy bank, ty se nyní otřepávají, když vycházejí z ekonomické krize, takže je zapotřebí řešit situace nesplácených úvěrů poměrně rychle, protože v opačném případě banky nemají další úvěrovou kapacitu. Proto um, um, je důležité, aby banky kontrolovaly tuto míru nesplácených úvěrů, aby se tato nenavyšovala, aby se ty procesy uh, nápravy urychlovaly prevence do budoucna ohledně těchto nesplácených úvěrů, to je naprosto zásadní pro zajištění finanční stability a také pro podporování vytváření pracovních míst. Tady bychom měli tímto dosáhnout, zabránit dalšímu posilování toho množství nesplácených úvěrů do budoucna. A nyní si stanovujeme tedy minimální míru pokrytí pro budoucí půjčky na základě tedy výkonnosti bank v jednotlivých členských státech. To je důležité také, proč, aby to doplňovalo stávající dozorčí nástroje, které máme na dohled nad bankami. Toto obezřetnostní zajištění to je důležitý nástroj v rámci našeho úsilí snižování rizik v bankovním systému. Nicméně naše um, práce pro ohledně nesplácených úvěrů není dokončena. Je součástí rozsáhlého balíčku opatření, které by měly celkově dodat bankám nástroje, aby se uměly vypořádat eh, s nesplácenými úvěry. Takže já bych vás chtěl povzbudit k tomu, abyste co nejrychleji přispěli k schválení tohoto textu, abychom měli povzbudili trh, který by se uměl vypořádat s těmito nesplácenými úvěry. Děkuji. Kiitokset komisaři. Já děkuji panu komisaři. A nyní představitelé politických skupin. Jako první dostává slovo pan Stefan Gerold za EPP. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Byl jsem požádán, abych se vyjádřil k té takzvané politice škrtů. A eh, já nejsem sám, kdo má dojem, že finanční krize je důsledkem eh, eh, ran, které byly učiněny na jednotě Evropy. A zde Eh, zde samozřejmě všechno to mělo velké důsledky na život občanů a ústřední místo institucí, finančních institucí, to je důležité pro celou společnost, to je jasné a finanční zprostředkovatele jsou také zásadního významu, protože to je důležité pro dobré fungování našeho finančního systému a to znamená, všichni Evropané by měli mít možnost profitovat z ekonomického potenciálu našich podniků. Tudíž je třeba zúraznit, že eh, tady hm, hm, nejde jenom o banky, a kterých se to týká, a vlastně my zde řešíme eh, nevýkonné eh, expozice, které by se měly zredukovat, což je eh, důležitá věc pro všechny zainteresované subjekty. Já chci poděkovat zpravodajům, že našli vyvážený přístup řešení k těmto výzvám. jejich jich několik. Nicméně, proto abychom mohli garantovat tedy zacházení, tak je třeba i spolknout tu hořkou pilulku. Eh, to znamená eh, hospodařit eh, s veřejnými financemi rozumějším způsobem. Zde hm, často my vytýkáme financím, že mohou za stagnaci a ne, že nepodporují růst. A takzvaná eh, politika škrtů to není důsledek eh, těch zlých režimů, ale je to důsledek politik nezodpovědného utrácení vládami, které dlouhý rok, dlouhé roky to podnikaly a bez jakékoliv zodpovědnosti. Děkuji a nyní za socialisty a demokraty paní Nina Gill. Máte slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Eh, paní předsedkyně. Já blahopřeji autorům této zprávy. Nesplacené půjčky, jak jsme slyšeli, to je dědictví finanční krize a ještě dekádu později se nepodařilo v rámci EU snížit jejich objem a proto je to potenciální výbušnina do budoucna. Um, NPL z jednoho trilionu se snížily na o pouhých 400 miliard, což je stále ještě vážné ohrožení evropských bank je jasné, že se musíme právě v tomto pozitivním hospodářském období věnovat očištění našich bank od těchto nesplácených úvorů. Proto tuto zprávu vítám, protože ta se tím zabývá, zabývá se bankovním hospodařením a zároveň i snižováním potenciálního záporného dopadu na budoucnost bank. V nedávno schváleném bankovním balíčku dochází k vážnému snižování rizik v bankovním odvětví a přibližuje nás to bankovní unii Máme před sebou ještě tři zásadní reformy, které zajistí větší odolnost bankovního odvětví. Za prvé, rozhodný krok směrem k celoevropskému programu ochrany vkladů, kde bude stílení rizik a ochrana stejná u všech občanů, které mají, kteří mají úspory. Není správné, že tady jsou mezi námi takoví, kteří to blokují z ideologických důvodů a doufám, že to příští parlament eh, vyřeší. Ehm, za druhé, eh, financování eh, by mělo být zajištěno a my jsme k tomu přistoupili, aby vše dopadlo udržitelně. Máme už i balíček, ale moje první otázka panu místopředsedovi zní, jak se můžeme ujistit, že banky budou přistupovat k udržitelnosti odpovědně a jak to, že přesto, že daňoví poplatníci už tolik na bankovní odvětví